Right, okay. Could you, could you please take... Můžete prosím zaujmout místa? Pustíme se do další části, která se týká fiskální kázně a udržitelnosti veřejných financí. Začínáme se spožděním, času máme málo a proto vám připomínám, že máme asi zhruba dvě minuty na každý příspěvek. Záleží na tom, kolik žádostí o slovo dostaneme. Na rozdíl od toho, co bylo právě řečeno, se zdá, že tady máme žádosti o slovo, které nám zbyly z předchozí debaty, ale ty nebudeme brát v úvahu, protože to byla jiná debata. Samozřejmě, pokud stejní lidé budou chtít vystoupit nyní, požádám je, aby se znovu přihlásili o slovo. A já budu mít e, pochopení, protože jste nepřišli na řadu předtím, nicméně Případně můžete dostat čas, když vás vyvolám. V této debatě jde o to, že tady máme dva zpravodaje z Evropského parlamentu, kteří se zabývali tím, co nazýváme Tupac, který navazoval na Sixpack. Je to Jean-Paul Gazes a Elisa Ferreira. Každý z nich krátce vystoupí a potom předáme slovo dvěma zpravodajům za parlamenty. Jedním z nich bude předseda rozpočtového a finančního výboru Lotyšského parlamentu, pan Reyers, a potom také místo předseda rozpočtového a finančního výboru Rakouské národní rady, pan Krajner. Každý také krátce vystoupí. A potom přejdeme k debatě. Takže připomínám, hlaste se znovu o slovo. A pokud jste nedoš, ne, ne, nepřišli na řadu v předchozí debatě, tak mě na to upozorněte. Mnohokrát vám děkuji. A předávám slovo Jean-Paulovi Kozesovi. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, milí kolegové, způsob, jak Alain Lamassu uvedl první jednání tím, že tady jsou přátelé přísnosti, to mělo určitě negativní dopad na účast. Ale přesto budeme hovořit o Tupeku. Dvě nařízení navržená komisí, která doplňují Sixpack, tedy šest opatření schválená dříve. Návrh eh, nařízení se týká posílení ekonomického a rozpočtového dohledu členských států, které zaznamenávají nebo mohou zaznamenat vážné potíže z hlediska finanční stability v rámci eurozóny. A tento návrh zapadá do kontextu finanční krize, do krize státních dluhů, kterým čelí Evropská unie v současnosti a snaží se čerpat poučení a předkládá určité návrhy. Tedy důsledek předlužení státu o tom mm, nemus, to nemusíme rozebírat, to může mít skutečně může mít vážný dopad jak na situaci v těchto státech, tak na ekonomickou a sociální situaci i na stav zaměstnanosti. A z tohoto důvodu komise měla za to, že těch šest eh, opatření v Sixpacku má být posíleno, aby byla lépe zajištěna stabilita a ekonomický růst v rámci eurozóny. Protože zkušenosti ukazují, že některé členské státy museli žádat o finanční pomoc. A samozřejmě preventivní kroky v této fázi by byly určitě žádoucí a výhodnější, ale Evropská komise neměla příslušné nástroje a proto vlastně tyto dva návrhy byly předloženy současně a parlament je nyní projednává. V této fázi návrh komise, zejména pokud je o první návrh, vlastně nevyžaduje větší změny. A také chci říci, že při posledním jednání Rada ECOFIN zvojala stanovisko k této zprávě, aniž by navrhla významnější změny k návrhům komise. Nicméně ze strany parlamentu některé doplňky či úvahy byly zahájeny. Pokud je o doplňky, pokusím se vyjasnit eh, právní situaci, která vzniká mezivládní smlouvou. My uvažujeme o začlení do textu nařízení ta ustanovení smlouvy, která mohou být začleněna, tedy celou řadu z nich s výjimkou zlatého pravidla, které spadá skutečně do této smlouvy a představuje to, co v podnikovém právu říkám, popisujeme jako smlouvu akcionářů. Tedy to je smysl mých pozměňovacích návrhů, tedy ustanovení mezivládní smlouvy, která zatím nebyla ratifikována. Také se domníváme, alespoň já to navrhuji, Rada a Rada jako to zatím dosti s podivem nepožadovala, aby rada se mohla vyjadřovat k návrhům komise v oblasti posíleného dohledu. A zdalo se mi zvláštní, že původně navržený text neobsahuje žádný odkaz na radu. Zdá se mi ještě zvláštnější, že rada nic takového nepožadovala. Šlo o zapomenutí nebo o něco jiného. Bylo by dobré zjistit, proč se tak stalo. A konečně, abych ukončil tento stručný úvod, jeden z návrhů byl předložen k mé zprávě a konference předsedů parlamentu se vyjádřila spíše pozitivně, aniž by to předjímal. Tedy vyvodit závěr z toho, co zjišťujeme dnes, je skutečnosti, že některé státy, které, nebo jeden stát, který je na hraně, tedy plateb, platební neschopnosti by nemohl nést tlak, pokud nebudou přijata ochrana opatření. A proto navrhuji, aby podobně, jak se děje v jiných zemích pro soukromé podniky, abychom vytvořili systém právní ochrany, aby stát měl k dispozici určitý čas, aby uplatnil příslušný plán opravných opatření a to je návrh, kde budeme mít možnost, ke které budeme mít možnost se vrátit. Zásadním problémem je právě napojení tohoto mechanismu na demokratické mechanismy, které upravují naše demokratické státy. Děkuji vám. Děkuji. Pustíme si čas, aby bylo jasné, kolik zbývá času a nyní má slovo Elisa Ferreira. A budeme se snažit omezit na pět minut. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Tak jak to uvedl můj kolega, pan Gozes, Evropský parlament byl klíčovým faktorem při vyjednávání s ostatními evropskými institucemi ohledně Six Pact který v prosinci vstoupil v platnost. Také jsme se snažili dopracovat, dokončit Sixpack, který byl v listopadu 2011 zveřejněn. A v té době komise zveřejnila dva další návrhy na řízení pro posílení dohledu nad státy z eurozóny. Jedná se o dva další texty a nad těmito texty právě pracujeme. Pak je tady mezivládní smlouva, neboli takzvaný pakt akcionářů, jak to nazval můj kolega. Mm, práce nad touto smlouvou postoupila a v současnosti v rámci této práce se snažíme zajistit konzistentnost tohoto celku. Chceme také přetransponovat eh, tento Tupac eh, v něco, co by bylo zásadně užitečné. Pan Gozes je zpravodajem pro jedno toto nařízení a já jsem zpravodajka pro nařízení 821. To je nařízení, které mm, navrhuje členským státům stejný harmonogram z hlediska rozpočtových postupů a také navrhuje, aby komise měla pravomoc z hlediska dožadování se dalších informací, také z hlediska posouzení a kontroly nedodržování pravidel. Posměňovací návrhy, které byly předloženy, sledují tři cíle. Především je důležité, aby zde byla ekvivalence mezi evropským semestrem a legislativními národními postupy. Také je důležité, aby národní odpovědnost a schopnost intervenovat se nevytratila z hlediska legitimity. A proto lhuty, které byly nastaveny komisí, by měly být změněny. A to tak, aby legislativní národní postup mohl probíhat zcela normálně při dodržování pravidel demokracie, tak, aby demokracie byla dodržena a aby proběhlo běžné rozpočtové řízení. My také navrhujeme dotržování rovnováhy mezi kompetencemi komise, které budou posíleny, a zároveň ochranou národní legitimity podle vývoje v jednotlivých zemích. Ale zároveň je nutné, aby i rada sehrávala svoji roli, aby zde byla vyvážená situace. mezi jednotlivými členskými státy a institucemi, jako je Komise, Rada, Evropský a Národní parlamenty. To je druhý cíl předložených pozměňovacích návrhů. A třetím cílem těchto návrhů je zajistit konzistentnost mezi rozpočtovým řízením, které probíhá každý rok, a doporučeními a legislativními texty. které hm, vyvěrají z evropské úrovni. Eh, je zde nutno zajistit národní eh, programy reformy, dále konvergentnost na evropské úrovni. Dále je nutné posuzovat ekonomický růst a pokračovat v pracích ohledně zaměstnanosti a také se zabývat makroekonomickými nerovnováhami. Proto, aby komise mohla zanalizovat rozpočtový postup jednotlivých zemích, tak musí zohlednit v této analýze nejenom cíl rozpočtového, vyváženého rozpočtu a nápravy nerovnovách, ale zároveň eh, tento postup musí být konzistentní a kompatibilní se všemi ročními nebo víceletými doporučeními, která jsou adresována jednotlivým zemím. Cílem je, aby tento postup zajistil co možná největší možnou kontrolu nad eh, vyvážeností rozpočtu a aby tento postup byl provázen koordinací jednotlivých ehm, zadlužeností členských států. Dále je nutné účinněji spravovat dluh států v rámci vytvoření určitého fondu pro země, které ještě neuplatňují eh, svůj program ozdravění. To je tedy postup, který chceme realizovat v budoucnosti. Eh, Mnohokrát děkuji a jako dalšímu dám slovo panu Reirsovi z Lotyšska. Paní předsedkyně, dámy a pánové. Fiskální konzolidace ohleduplná k růstu. Je to vůbec možné? Řada lidí má pocit, že tyto dva procesy nejsou slučitelné. Já bych rád řekl, že možná přišel čas, abychom dosáhli nemožného. Fiskální konsolidace je samozřejmě předpokladem pro to, abychom vyšli z této krize. Potřebujeme vyvážený rozpočet. Pokud máme být schopní provést další, ten vůbec nejdůležitější krok ve snaze překonat evropskou hospodářskou krizi, musíme posílit solidaritu a dosáhnout udržitelného růstu a zaměstnanosti v jednotlivých členských státech i v Unii jako takové. Udržitelné reformy, které by měly zmenšit, snížit nezaměstnanost a vytvářet růst, patří také k hlavním prioritám Evropské unie. Bohužel musím říct, že v posledních dvou letech v této oblasti nedošlo k nějakému významnému zlepšení. Já myslím, že všichni souhlasíme s tím, že udržitelné strukturální reformy jsou obtížným procesem. Ale jako zástupce vlády, které se podařilo krizi překonat, mohu říct, že rozpočtová konsolidace může být úspěšná, pokud jsou naplněny tři hlavní předpoklady. Za prvé, musíte se dohodnout na tom, jakým směrem se bude reforma ubírat. Potom musíte ty reformy důsledně uplatňovat. A nejdůležitější je, provést reformy tak, aby je podpořila i veřejnost. To nesmíme podceňovat a musím zdůraznit, že v Lotyšsku se nám to podařilo po přehrátí ekonomiky a dramatickém propadu, který vedl k 17% propadu HDP v roce 2009, jsme krizi překonali. A podařilo se nám to za vlády pana Dombrovského protože zavedl fiskální konsolidaci a upevnil také směný kurz národní měny. A nám se podařilo hodně zmenšit náš deficit, obnovit konkurenceschopnost a zajistit růst HDP o 5,3 desetiny procenta v roce 2011. Takže si myslím, že mohu říct, že strategie, kterou si Lotyšsko zvolilo k překonání krize, vedla k ještě lepší, k lepšímu zotavení, než se předvídalo. Náš deficit je nižší, než se předvídalo. Abych se vrátil k tomu, co jsem říkal na úvod, mohu potvrdit, že fiskální konzolidace ohledplná k růstu možná je, ale samozřejmě jeden úspěch nemusí být možné automaticky převést do jiné země. Řešení, která jsme si zvolili my a naše zkušenosti, možná nebudou úplně vhodné. Nový legislativní balíček Sixpack, který byl schválen loni na podzim, znamená, že Evropská unie přišla s hlavními iniciativami, s tím balíčkem Tupek, který také vedl k nové fiskální smlouvě. Já myslím, že tyto nástroje pro normalizaci finanční situace v budoucnu sníží riziko, že členské státy budou mít nadměrný deficit. Dámy a pánové, v letošním roce se Lotyšsku úspěšně podařilo dokončit podpůrný program s Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou komisí. Poskytuje tu záruku, že nebudeme vydávat víc, než kolik máme? Abychom se takovému riziku vyhnuli, Připravili jsme tři legislativní iniciativy. A ty budou odpovídat balíčku TUPEK a nové fiskální smlouvě. Především jde o změnu naší legislativy rozpočtové, legislativy a legislativy pro finanční zprávu. Znamená to, že budeme mít nový udržitelný postup pro zpracování rozpočtu. Každý rok budeme mít průběžný zákon, který stanoví rozpočet na další tři roky. Znamená to střednědobé rozpočtové plánování v souladu se směrnicí Evropské unie o rozpočtu. Za druhé, chystají se změny, které stanoví, že rozpočet musí být vyvážený a parlament nese odpovědnost za přijetí rozumného rozpočtu. Bude se také měnit lotyšská ústava, aby se zajistilo, že skutečně budeme mít finanční stabilitu a obezřetný rozpočet. Třetí legislativní iniciativa je zákon o fiskální kázni. Fiskální ustanovení ve střednědobém rámci a každoroční zákon o rozpočtu, tím budou doplněny. Bude to něco jiného než stávající legislativní proces? My jsme se rozhodli, že naše legislativa měla odpovídat nové fiskální smlouvě. Chystá se změna ustanovení pro výpočet bilance, pro navýšení roz, výdajů a také pro automatický mechanismus korekce bilance nebo rozpočtu. A do června tohoto roku budeme schopni říct, jestli normy, které připravujeme v Lotyšsku, budou plně odpovídat fiskální smlouvě. Já doufám, že toto krátké vystoupení vás přesvědčilo o tom, že Fiskální konsolidace ohleduplná k růstu možná je, ale nesmíme zapomínat, že to vyžaduje odhodlání a důslednost celé společnosti. Děkuji. Já vám děkuji. Ráda bych připomněla, že zatím mám pouze pět žádostí o slovo. To znamená, že nejsme pod tak velkým časovým tlakem a neberu v úvahu žádosti o slovo, které byly předloženy předtím, protože vy možná nebudete chtít vystoupit v této debatě, pokud chcete, tak se znovu přihlaste. A nyní předávám slovo panu Krejnerovi z Rakouské národní rady. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Poslední, za poslední tři a půl roku my jako poslanci hledáme odpověď na řešení finanční krize, která zasáhla Evropu a zbytek světa na podzim roku 2008. Z finanční krize se stala krize hospodářská ve všech našich zemích a v celé řadě regionů Evropy se také stala krizí sociální, se kterou se pojí nesmírně vysoká nezaměstnanost a ještě vyšší mezi mládeží. A stala se z ní také krize státního dluhu. Hlavní příčiny finanční krize, jak vidím já, jsou především neregulované finanční trhy, za druhé nevyváženost ekonomik eurozóny a za třetí nerovná distribuce bohatství a příjmů v našich společnostech. Nejprve k těm neregulovaným finančním trhům. Já myslím, že jsme přijali celou řadu důležitých kroků, abychom zajistili lepší regulaci a více regulace, než jsme měli před krizí. Některé věci se stále ještě chystají, nicméně jeden velice důležitý krok zatím není hotový. a je to zavedení daně z finančních transakcí. Finanční trhy také musí přispět eh, k úhradě nákladů, které finanční krize způsobila pro všechny naše ekonomiky a společnosti. Druhý problém je nevyváženost našich ekonomik. Já myslím, že s paličkem Sixpack a Tupac, s tím fiskálním paktem a tak dále jsme přijali velice důležité kroky, abychom posílili transparentnost ve vztahu mezi jednotlivými zeměmi, abychom také posílili důvěru mezi jednotlivými zeměmi a abychom posílili dohled. Ale já myslím, že tyto kroky dávají smysl pouze tehdy, pokud tuto zvýšenou transparentnost, důvěru a dohled využijeme k tomu, abychom změnili způsob, jak financujeme a refinancujeme naše země ať už se to bude dít prostřednictvím eurodluhopisů nebo přímého financování ze strany Evropské centrální banky nebo jinak. To není důležité. Já myslím, že klíčové je to, že potřebujeme předvídatelné a nízké úrokové sazby, potřebujeme nezávislost na finančních trzích při financování našich zemí. Třetí věc je nerovná distribuce bohatství a příjmu. Tam jsme toho podle mě udělali nejméně, i když rozdíly mezi těmi nejbohatšími a nejchudšími se zvyšují. Pořád máme ještě vyšší daň z příjmů než z bohatství, z majetku. Já myslím, že musíme koordinovat naše strategie, aby to nejbohatší procento v naší společnosti platilo spravedlivý díl. Daň z finančních transakcí může být jenom součástí, není to všechno. A já myslím, že toto bychom měli urychlit. Když se podíváme na poslední velkou finanční krizi a na to, jak ji překonaly Spojené státy, jednou z hlavních věcí bylo zajistit, že právě toto nejbohatší procento zaplatí svůj díl. Ty daňové sazby, které zavedl prezident Roosevelt a lidé po něm byli až 78%, to je možná trošku moc, Nicméně stejně je nutné, aby to bylo trošku spravedlivější z pohledu vztahu mezi chudými a bohatými a systému zdanění, který máme teď. Abych to shrnul, já myslím, že jsme přijali velice důležité kroky z hlediska regulace a nevyváženosti, ale hodně nás toho ještě čeká. A čtyři věci, které bych chtěla říct, jsou za prvé daň z finančních transakcí, za druhé financování nezávislé na finančních trzích, za třetí nejbohatší procento musí platit spravedlivý díl. za čtvrté, krizi státního dluhu překonáme pouze prostřednictvím růstu a vyšší zaměstnanosti a ne na základě úsporných opatření. Je důležité vyvážit národní rozpočty, my to v Rakousku samozřejmě děláme také, ale stejně důležité je zajistit růst v našich zemích a zajistit, aby zaměstnanost nestoupala, ale naopak klesala. A říkám to z pohledu země, která poměrně nízkou nezaměstnanost ale stejně je v naší zemi až příliš vysoká. A když dovolíte, chtěla bych také něco říct k rozhovoru vysoce postaveného úředníka Evropské centrální banky, který nedávno poskytl Wall eh, Street Journal. On říkal, že sociální model Evropy je u konce. Já bych řekl, že to tak vůbec není. V těch zemích, kde máme silný sociální model, jsme překonali krizi mnohem lépe než v těch zemích, kde ten model nemáme nebo kde není tak silný. A další věc, nadcházející volby nikdy nevidím jako problém nebo riziko, naopak. Jako problém vidím to, že nebudou volby jako demokrat. A za třetí, já ráno nečtu zprávy z burzy. Já bych doporučoval, že jako první byste se měli podívat na míru nezaměstnanosti a ne na burzu. Děkuji. Dobře, mnohokrát vám děkuji, všem vám děkuji a nyní můžeme přejít k všeobecné rozpravě a k příspěvkům. A mám radost, že jsou to žádosti pouze od poslanců z národních parlamentů a právě to potřebujeme, aby naši zpravodajové tady mohli odvést svou práci. Počet příspěvků se nám dvojnásobil, takže pokud stále ještě někdo chce požádat o slovo, je to pořád v pořádku. Nejprve Filip Martini ze Senátu z Francie. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky. Mám jednu otázku na paní Ferreira, která hovořila před chvílí ve svém vystoupení o fondu pro státní dluhy zemí, které ještě nejsou v obtížné situaci. Nepochopil jsem přesně, jak je to propojeno s existujícími systémy asi systémy, které se již aplikují. Paní předsedkyně, já bych chtěl především zdůraznit význam, který podle mého názoru mají návrhy v rozpočtové rovině, tak jak se to zde uvádí například návrh rozpočtu na příští rok, který se musí nejpozději 15. října předložit a pak prezentace eh, střednědobých rozpočtových plánů, které se musí předat nejpozději 15. dubna. Co se týče ročních plánů, tady je nutné si uvědomit, že tento proces může mít přímé dopady. Neměli bychom tím být šokováni, musíme to pouze vědět přejmé dopady na národní legislativní postup. Protože eh, vláda, která předloží svůj rozpočet svému parlamentu na podzim, bude muset pozměnit tento rozpočet um, do závěrečného stádia projednávání tohoto rozpočtu. Ještě bych chtěl upřesnit následující informace, které se musí vtělit do tohoto návrhu rozpočtu na příští rok, by měly umožnit evropským příslušným institucím si udělat přesný obrázek nejenom o cílech vývoje výdajů, ale také o podmínkách, v jakých se budou tyto výdaje vyvíjet. Myslím si, že mm, doporučovat normu nestačí. Vedle normy bychom měli být schopni také vysvětlit a zdokumentovat určitým způsobem vývoj výdajů v jednotlivých položkách. Mohli byste okomentovat tyto aspekty? Chtěl bych říct, že ve Francii máme zvláštní situaci, protože se zabýváme dvěma návrhy rozpočtu eh, v roce. Jednak je to rozpočet eh, státu a pak je to mm, rozpočet na financování sociálního zabezpečení. Myslím si, že tato struktura je poněkud eh, mimořádná v evropském porovnání. Jakým způsobem zapadne tento postup do toho projednávání těchto plánů eh, z hlediska prezentace těchto plánů komisi. Dojde ke konsolidaci na úrovni komisy, nebo se zaměří na příjmy, nebo bude tedy postupovat globálně z hlediska těchto dvou návrhů rozpočtu ve Francii? A nyní plánování rozpočtu, programování rozpočtu. Je tady jeden bod, který jsem úplně nepochopil v textu. Je to rozdíl mezi střednědobými rozpočtovými plány a programy stability, tak jak byly koncipovány až do posud. Máme vycházet z toho, že to první nahrazuje to druhé řešení, nebo jaké jsou zde metodické rozdíly mezi těmito dvěma dokumenty. Děkuji za vaši pozornost. Thank you very much. Um... Děkuji. Bylo by užitečné, pokud máte návrhy, kromě otázek, tak eh, bylo by dobré to zmínit. A nyní Linda Harrison ze Spojeného království, která předsedá ve sněmě lordů pod výboru pro ekonomické záležitosti. Chci nejdříve komentovat evropský semestr. Já jsem člen opozice, ale současná vláda vítá ústy ministra pro záležitosti evropský semestr. A v minulosti jsme hovořili o širokých ekonomických hlavních směrech a věřím, že vlastně evropský semestr je takový upgrade tohoto záměru, který nebyl zcela realizován. A v loňském roce jsme vydali první zprávu o finanční krizi a rozhodli jsme se, že schází politická rozhodnost. A také jsme si mysleli, že by se že bychom se neměli pouštět do země, která trpí a která je na tom špatně. A podobně jako váš stěný svědek, jsem přesvědčen, že růst a konkurenceschopnost mají přednost v Evropské unii. A já bych chtěl rozpracovat ještě s předsedou Barosem jeho komentáře o dokončení vnitřního trhu. Je to jedna věc, na kterou jsme zapomněli v podpoře růstu. Měli, bychom, měli jsme být důslední a měli jsme skutečně dokončit jednotný trh. A kdyby se tak stalo, tak bychom se nedostali do takových potíží. Ve druhé zprávě jsme se zabývali Evropskou centrální bankou a zaznamenali jsme, že půjčuje bankám, a je to užitečné, ale neměla by překračovat meze, pokud jde o vlastní předpisy a diskuse o eurobondech zatím jak si se vytratila. A předseda Barozo hovoří o takzvaných projektových dluhopisech, projektových obligacích. A myslím, že to je věc, která by byla vítána a myslíme si, že by to mohlo přispět k vyšší konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. A zde vítáme takzvaný trojbalíček záchrana Řecka, ať už jde o 1 trilion nebo 2 triliony a konsolidace bank. A i když britská vláda se rozhodla nepodepsat pod dohledem komise a 27 členských států, tedy fiskální kompakt. Sněmovna lordů si myslí, že není důvodu, proč by se to nemělo stát a obavy britské vlády, že integrita a jednotný trh by byly ohroženy tímto tam, kde mají zvláštní zájem. Myslíme si, že by trh byl spíše chráněn kdybychom rozhodovali jako 27 členských států Evropské unie. A nevíme, čeho se obává britská vláda, ale v oblasti finančních služeb a v oblasti daně z finančních transakcí, to je způsob, jak získat zdroje. A my bychom uvítali, kdyby předseda Barroso se postavil proti doporučením ekonomického ředitelství i rozpočtového ředitelství a i když hodnocení dopadu doporučovalo daň z finančních transakcí a komisař Šemeta se vyjádřil tak minulý týden, že, je, že by mohl vznik, vzniknout jiná, tedy dáň pokud jde o ratingové agentury a návrh komise, myslíme si, že by to nebyl dobrý nápad, aby existovala ratingová agentura, která by vznikla v Evropské unii. Tedy závěrem bych chtěl říci, že zveřejníme svou zprávu o víceletém finančním rámci a ten rozpočet by měl mobilizovat Evropu. Evropa měla být pružná, měla by být zajištěna vize 2020, ale neměli bychom se vracet ke fondům soudržnosti. Uvítali bychom lepší definici evropské přidané hodnoty. Proč některé věci děláme na evropské úrovni, kromě národních rozpočtů? Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Pokud budeme hovořit všichni takto dlouho, tak se nedostaneme k odpovědím. Další je na řadě Eduardo Cabriata z Portugalsku předseda rozpočtového výboru. Bom, é por, é, saudar os colegas do Parlamento Europeu e do... Já bych eh, chtěl pozdravit kolegy z Evropského parlamentu i z národních parlamentů. Navážu na návrh pana Lamasura na závěr předcházejícího jednání my bychom si přáli rozšířit eh, dialog mezi národními parlamenty. Portugalský parlament v rozpočtovém a finančním výboru věnoval velkou pozornost analýze Sixpacku a to proběhlo za přítomnost pánů Feja a Ferreira a o Tupeku to platí také, o tom následném dvojbalíčku. Ale my jsme zemí, kde panuje široký sociální a politický konsenzus nad programem úprav který, a přizpůsobení se vyjednaném předcházející vládou. Z portugalského pohledu se nám se snažíme zajistit to, co je dnes nezbytné. A podobná jednání, jako je to dnešní, jsou velmi důležitá. Je třeba, aby evropský semestr vyústil ve více Evropy v pravou chvíli. Abychom viděli, že problémy, kterým čelíme, to nejsou problémy italské, řecké, portugalské, irské, ale je to evropská reakce na krizi. Je třeba více koordinace a méně nacionalismu. Je třeba více propojení jednotlivých politik, více solidarity a méně izolace ve svém koutě. Méně prosazování národních perspektiv je třeba skutečně evropské odpovědi. Rozpočtová smlouva bude podepsána tento týden, týden a pokud vezmeme v úvahu tuto smlouvu, Sixpack a dvojbalíček, tak vidíme, že aspektům rozpočtové koordinace je věnováno příliš málo pozornosti. Není tu snaha o koordinaci fiskální politiky. Ta snaha není dostatečná. V Portugalsku velký počet eh, podniků kotovaných na burze převedli své sídlo do daňových rájů v Evropě. Takže neexistuje dostatečná snaha koordinace politik pro růst. Neexistuje dostatečná snaha věnovat pozornost vysoké míře nezaměstnanosti. Nedbáme dostatečně regulace finančního sektoru. Je to dobře vidět, protože neexistuje žádná evropská koordinace na této rovni. S velkými obtížemi vytváříme evropskou daň z finančních transakcí. Těžko se uvádějí do života eurobondy, projektové bondy, předseda komise o nich hovořil. Proto pro nás evropský semestr bude mít smysl pouze, pokud ekonomická koordinace bude znamenat více Evropy, návrat k evropskému duchu a nikoli rozdělení a pokusy o nedodržování pravidel, protože i ty největší na začátku porušovali pravidla. Takže nesmíme se tvářit, že ten problém se tváří jenom někoho. Problém se týká všech. Všichni se musíme snažit a je potřeba uvést do souvislosti úspory s politikou růstu a zaměstnanosti ale to vše v solidárním rámci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další pan Varian Faržan Voskania. Nedokážu vaše jméno ani vyslovit, ani přečíst. To jméno je arménské. Je to velmi obtížné. Mé osobní stanovisko je, že musíme jednat o sixpacku a tupeku v úzké souvislosti s, se smlouvou o fiskálním kompaktu, protože fiskální kompakt bude velmi důležitý pro blízkou budoucnost. A vyjádřím vděčnost za tuto diskusi, protože musím se přiznat, že ve vlastních zemích nevedeme tyto diskuse a možná si můžeme vyjasnit některé aspekty smlouvy, které, aspekty, které nejsou jasné, co znamená středně doby v článku 3, jak ty postupy fungují v článku 7. Já chci zmínit jinou otázku, ta smlouva je důležitá, protože prosazuje dva nové klíčové ukazatele, které nejsou zatím dobře definovány. Strukturální deficit jako první. Já jsem sledoval čísla MMF a Evropské rady. Ta, velmi se liší, pokud je o strukturální deficit v každé země. U mé země ten rozdíl je velmi vysoký. Pro rok 2008-2009 1,5 HDP mezi hodnocením MMF a Evropské komise. To znamená, že metodika je nejasná. Pokud jednáme o 0,5 strukturálního deficitu, musíme sjednotit metodiku a je třeba, aby ta metodika byla velmi přesná. Druhá věc. Nejdůležitější indikátor je potenciální HDP, protože vše se odvíjí od potenciálního HDP. nedostatek eh, výkonu. A nejsme schopni vypočítat potenciální HDP v mé zemi. Pokud vezme v úvahu dvouprocentní potenciální HDP, tak ohrožujeme budoucí rozvoj země. Musím se vám přiznat, že náš cíl vstupu do EU je snížit propast mezi naší zemí a Evropskou unii. A nevím, jak by se nám to mohlo podařit za současných okolností. Má otázka následující, když jednáme o fiskálním kompaktu, vzali jste v úvahu dopadové studie pro každou zemi, jak bude fiskální kompakt fungovat a jaké budou dopady nejen co se týče nominální konvergence, ale reálné konvergence současně. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Uh... Mnohokrát děkuji. A není opět do sněmovny ve Spojeném království pan Cash. Děkuji mnohokrát, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám u toho všeho obavy, z donucování a v podstatě mohu navázat na to, co už jsem říkal. Já myslím, že jsou to velice závažné věci pro národní parlamenty. A podle mě to rozhodně není omezeno pouze na britský parlament. Jenom, nejenom u nás máme obavy z toho, že musíme zajistit, že otázka zdanění a výdajů zůstane výsadou. To je požadavek národních parlamentů. Konec konců lidé volí poslance do parlamentu ve všeobecných volbách právě za tímto účelem. Já jsem se díval tady na ty materiály, které zveřejnil Evropský parlament. A musím říct, že nevím, jestli se tím zabývá někdo jiný, ale mohu jenom říct, že oni, oni tady něco píšou o Evropské finanční konferenci, o tom, že velice komplexní dlouhodobá politická jednání dodají Evropské unii finanční statut. Například národní ministři budou povinni, nebo bude se očekávat, že budou vypovídat před Evropským parlamentem, pokud jde o jejich povinnosti ve vztahu k EU. A z další věty je jasné, že národní parlamenty mohou být voláni, nebo národní ministři mohou být voláni k odpovědnosti pouze v národních parlamentech. Nicméně jistě si dokážete představit, o co mi jde. A mám obavy z toho, že prostřednictvím toho mechanismu přijímání zákonů, což se bohužel dělá tak, že je to v zásadě nedemokratické. A já jsem vůbec ještě nemluvil o hlasování kvalifikovanou většinou. Přijímá se rozhodnutí o koordinaci daňové politiky ale toto v podstatě výlučně, naprosto výlučně náleží národním parlamentům. Takže já myslím, že především je tady tato otázka. A druhá věc je to, že to donucování, jehož jsme svědky ve vztahu k Řecku, přestože Řecko si možná nevedlo úplně dobře z hlediska zprávy svých vlastních věcí, to donucování a to, že v 90. letech, a to je doloženo, jsme vpustili Řecko do Evropské unie, i když si řada lidí myslela, že Řecko nemá v Unii co dělat. To skutečně vyvolává závažné otázky. A já to říkám jako člověk, který má opravdu rád Řecko, ale já se obávám, že okolnosti, za jakých k tomu všechno došlo a úloha určitých finančních institucí na trhu, stejně jako rozhodnutí přijatá v jednotlivých zemích, které s tím souhlasili to byl problém, se kterým žijeme teď. To donucování, které vedlo k tomu, že jsme učili, jak vyřešit tu finanční šlamastiku, kterou způsobili stávající smlouvy, to je také otázka, kterou je třeba zvážit. Vede to k tomu, že máme technokratické ministry, technokratické vlády, které nejsou řádně zvolené. To je další problém. A obávám se, že mě nepřesvědčil pan Barroso tím, že říká, že je zvolen, když je zvolen tak, jak to probíhá. A na závěr bych jednoduše řekl, že ekonomické metody, které se uplatňují, nejsou otázkou metodologie. Jde o to, jak ten proces vlastně funguje. Nikdo se pořádně nezabývá tím, proč k tomu došlo a já se obávám, že problém růstu nevyřešíme, pokud nedojde k deregulaci a pokud malé a střední podniky nedostanou víc kyslíku. A ještě bych prostě dodal, že žádat o další prostředky, to není náhrada bankovního systému, kritiky bankovního systému. On si zaslouží kritiku, ale daň z finančních transakcí, DPH, CCTV, nic z toho nebude mít dopad na tu strašlivou tragédii, kterou představuje nezaměstnanost mládeže. V některých zemích je to přes 50 Já se obávám, že nás čekají další nepokoje, další nepořádky, možná něco na krajní pravici nebo možná i na krajní levici, nejsem si jistý. Nicméně toto není politika nebo smlouva, to, o čem se bude znovu mluvit zítra, která povede ke stabilitě, koordinaci anebo růstu. bude stále méně zprávy, stále méně dizonance. Já se obávám, že ten problém musíme řešit prakticky a musíme se smířit s tím, že to prostě je jednoduchý problém, který způsobil nedostatek demokracie. A já se obávám, že na tomto zasedání mě zatím nikdo nepřesvědčil o tom, že někdo skutečně vážně mluví o tom skutečném problému, který teď máme ve vztahu ke stávajícím smlouvám. Mnohokrát děkuji, Silvio. Já vím, že jste něco chtěl ještě k tomu dialogu, nicméně musím dát slovo dalším, než dostanete příležitost. A nyní z Litvy, pan Glavekas, předseda rozpočtového a finančního výboru. Pokud jste tady. Dobře. Dáme to stranou. A v tom případě z České republiky, ze Senátu, pan Ševčík, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie. Eh, před nimi dovolte, abych poděkoval za pozvání a za organizování tohoto setkání. Věřím tomu, že budeme na podobné téma pokračovat i u našeho setkání eh, předsedů evropských výborů plus Eh, pozvaní jednotliví zástupci jednotlivých národních parlamentů a evropského parlamentu odpovídajících výborů. Eh, velice rád eh, takový návrh na cosacu podpořím. já jsem v trochu schizofrenní roli protože reprezentuji vládní, stranu která momentálně v naší horní komoře je druhou nejsilnější stranou ale nemá většinu. Eh, přesto mi dovolte abych eh, přeci jenom několik poznámek eh, k české republice sdělil. asi víte že česká republika zatím nepřistoupila k fiskálnímu paktu. Eh, přesto připravuje zákon který jde eh, v podobném duchu to znamená dodržovat fiskální disciplínu. Eh, ta diskuse se o tom vede mnoho let dávno předtím než vůbec začala řecká krize protože jak víte kolem roku two thousand jsme měli také problémy s bankovním sektorem některé banky jak jim politici umožnili se nadměrně zadlužily a z toho důvodu jsme tuto situaci museli řešit v určitém předstihu a doporučuji vám abyste některé naše zkušenosti eh, také sledovali protože to byly zkušenosti drahocenně vykoupené nicméně nežádali jsme tenkrát eh, evropskou unii ecofin o podporu a zvládli jsme a zvládáme eh, tuto podporu sami dokonce jsme přispěli Eh, do rozpočtu eh, těm zemím které jsou nadměrně zadlužené prostřednictvím mezinárodního měnového fondu. Eh, přesto musím říci že jsem příliš dlouho žil v době centrální plánované ekonomiky a já mám velké obavy z toho a tady bych navázal na mistra keshe velké obavy z toho aby právě semestr nesloužil k jakémusi určování toho jak jednotlivé země mají své ekonomické věci řídit Eh, byla by to velká chyba zbavili bychom se výhody evropské unie to je eh, určité soutěže o nejefektivnější správu věcí veřejných a tato výhoda eh, by ničí nebyla vykoupena ničím. věřte tomu že ani žádná solidarita nevyřeší problémy krize, eh, problémy krize vyřeší pouze zvyšující se konkurenceschopnost a samozřejmě zaměstnání většiny tak jak jsme si říkali mnohokrát i v evropě two thousand and twenty práce a eh, také růst založený na vědeckém pokroku eh, to budou nepochybně ty směry které mají nejvíce pomoci. odbourejme překážky které máme v našem jednotném trhu který je největším přínosem evropské integrace. E, také se domnívám že transakční daň která sice navýší rozpočet a e, v evropském parlamentu bude o několik peněz více o kterých se bude diskutovat nevyřeší e, problémy krize nevyřeší to ani daň z bohatství už vůbec nevidím nic na tom že by daň z bohatství měla být spravedlivější Eh, samozřejmě že takové daně takové diskuse budou probíhat eh, to je legitimní a nic proti tomu nenamítám ale nazvat to že daň z úspěchu je spravedlivější to považuji za velmi zavádějící. Eh, těším se že v této diskusi budeme pokračovat i na dalších setkáních. ještě jednou děkuji. <clears throat> No, děkuji. A za irský senát Thomas Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jen krátce něco k irské situaci a k našim zkušenostem od členství v Evropě. Irská fiskální situace bude plně odpovídat fiskálnímu kompaktu. Odpovídala až do roku 2008. Všichni nám na celém světě tleskali, jak komise, tak Mezinárodní měnový fond nám byla přáli k tomu, jak řídíme naši ekonomiku v těchto letech, ale ukázalo se, že naši ekonomiku neřídíme správně, jak se ukázalo a jak je to zřejmé od té doby. Já myslím, že je důležité mít toto na paměti. Jak už říkali někteří kolegové zatím, musíme se vrátit k hospodářskému růstu, musíme to řešit, musíme si stanovit priority, zvlášť pokud je o nezaměstnanost mládeže. A mně se zdá, že pro veřejnost v naší zemi je to důležité téma, na rozdíl například Rumunska, protože jde o to, jaká je situace a že případně bude v Irsku referendum o fiskálním kompaktu. Zdá se, že evropská rodina je rodinou, které jde hodně o to, aby předepisovala kázeň, především fiskální kázeň. Nicméně zdá se, že pro růst a zvlášť nezaměstnanost neplatí to též, není to stejně naléhavé. Máme fiskální kontroly, ale nemáme fiskální unii, neboli máme tu kázeň, ale nemáme výhody, které by fiskální unie normálně přinesla což by byl jakýsi transfer, který Irsku v mnoha letech mnohokrát prospěl. Chybí nám také jednotné finanční předpisy v Evropě. Předepisujeme ty fiskální kontroly, máme centrální banku, nicméně toto všechno nemáme a to přispělo k těm problémům, které v průběhu let vznikly. A já myslím, že v zásadě musíme také podpořit demokracii. Musí to být něco, čím se budeme pořád řídit. A opět, celá řada z těch ustanovení, celá řada z těch předpisů tomu nevede. Pokud jde o předkládání návrhu rozpočtu, já myslím, že to má své výhody, o tom není pochyb, ale znamená to radikální změnu, rozhodně v Irsku. A očekávám, že i v jiných zemích, třeba ve Spojeném království, kdyby to pro ně platilo. Irské rozpočtové procesy jsou v zásadě velmi demokratické. V tom, že celý politický cyklus pro rok je pro celou řadu let, který se zaměřuje na rozpočet a hlasování o tomto rozpočtu v parlamentu, bylo demokratické. A já myslím, že to se trošku omezilo na základě programu, se kterým jsme měli špatné zkušenosti loni. Nejprve se v Německu objevil návrh na nárůst DPH, ne v Jirském parlamentu, že možná, že bychom potřebovali trošku formálnější pravidla. Nicméně rozpočet v Irsku byl nedělnou součástí demokratického procesu a to nemůžeme přijít, protože jinak lidé ztratí důvěru v Evropu. Děkuji. Dál z Bulharska místo předseda výboru pro ekonomickou politiku pan Valentin. prosím. Vážení kolegy, Vážení kolegové, já bych chtěla říct, že bulharský parlament udělil mandát naší vládě k vyjednání a podpisu paktu stability, ale platila jedna podmínka. Nemělo by to vést k daňové harmonizaci v Evropské unii. A neměla by být také harmonizace daňové politiky. V Bulharsku už v roce 2010 došlo ke změně rozpočtové legislativy. Teď máme strop 2%. Máme teď deficit asi 33,5% HDP. A ještě před tím, než se v Bulharsku projednával pakt stability, naše společnost projednávala určitá opatření, a dospěli jsme ke společnému postoji. Daňová harmonizace v Unii povede ke ztrátě konkurenceschopnosti a nepodaří se nám naplnit cíle, které máme v programu konvergence. Ještě před krizí, před rokem 2008, měla, měla Bulharsko dobrou fiskální politiku. Bulharsko snížilo rozpočtový deficit. Teď v roce 2011 očekává, že to bude 1,3 a očekává se, že zadluženost bude 19 Všechna tato fiskální pravidla samozřejmě povedou k větší zátěži pro bulharské občany. Jeden z našich hlavních obchodních partnerů, Řecko, prožívá závažnou recesi. A znamená to, že Bulharsko by se mělo snažit restrukturalizovat ekonomiku a přijmout opatření ke snížení současného deficitu. Teď je to 1,8 nadbytek. A já se ptám, kromě mechanismů, které se týkají neukázněných zemí, Neměli bychom hledat způsob, jak podpořit snahy zemí, které mohou být příkladem, které mohou být vzorem fiskální kázně? Víte dobře, že bez ohledu na to, jaká fiskální opatření můžete přijmout, Nemáme v Bulharsku dostatečné mechanismy pro to, abychom podpořili růst. Bulharsko dnes platí za jednu ze zemí, které si vedou nejlépe, pokud jde o růst, ale to nestačí. A já si proto myslím, že opatření, která takové země podpoří, by byla velmi pozitivní. Musíme si více ujasnit, co se stane, pokud národní parlamenty nepřistoupí na navrhovaná opatření, ta, která teď navrhuje komise, jaký to bude mít dopad na rozpočtové postupy. Potřebujeme odpovědi na tyto otázky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní za Evropský parlament Sylvie já myslím, že pan Keš už odešel, a jistě je tady někdo další, kdo mu to všechno vyřídí. Děkuji, Sharon. Je škoda, že pan Keš odešel, protože tomu bychom se právě chtěli vyhnout, tomu, že lidé mezi sebou nemluví. Já jsem byla zpravodajkou pro ten navržený text a mám také podporu kolegů. Byl to text, který jsme nazvali ekonomickým dialogem. A účelem tohoto dialogu je velice jednoduchá věc. Ekonomové říkají, že se zohledňují externality národních politik. A v této fázi v Evropě nemáme místo, kde bychom mohli jednat a opět používám slovo jednat, diskutovat. Není tady žádná odpovědnost, žádná kontrola. Je to jenom možnost pro ministry financí diskutovat, vysvětlit, co dělají ve svých zemích. Z čeho máte strach? Můžete se zeptat pana Keše, z čeho má strach? Proč se domnívá, že demokracie, diskuze, veřejná debata by měly zůstat v národním rámci ve světě, kde vzájemná závislost je realitou? V takové realitě žijeme. Pokud přijmeme nesprávné rozhodnutí, je možné, že skolabuje City v Londýně. Pokud eurozóna udělá něco špatně, může se stát, že budete muset žít z důsledky. Takže toto je jiný účel hospodářského dialogu. Takže můžete odjet domů a vysvětlit, že chceme kontrolovat všechno, co se dělá v Británii, anebo můžete prostě zohlednit, v jaké je svět situaci. Je to svět vzájemně závislý. A my chceme, aby lidé, kteří patří ke stejné unii podle smluv, kterou sněmovna v Británii schválila, spolu spolupracují. Děkuji a příště bych chtěla mluvit s nějakým člověkem, který tady bude a ne s nepřítomným poslancem, který kritizuje Evropský parlament. Děkuji. A nyní se dostáváme k Belgii a k předsedovi výboru pro finance a rozpočet. Je to Muriel Gerkins. Ano. Jsem velmi ráda, že probíhá tato společná rozprava, tím spíše, že patřím k opozici v Belgii. Ale víte, že v Belgii jsme většinově proevropští a pro politiku, která by byla stále harmonizovanější a která by obsahovala harmonizaci fiskální, harmonizaci v oblasti životního prostředí a další a proto se asi neliším od svých kolegů. Co se týče vaší práce v Evropském parlamentě a o čem hovořili zpravodajové, my bychom uvítali, aby jako určité, určitá pojistka v obou návrzích by mělo být, že členské státy řeší sami například kolektivní vyjednávání a sociální dialog. Řeší sami jak budou uspořádány veřejné služby a aby to nebylo na žádný pád ohroženo ukazateli a dohledem a způsobem, jak by vznikaly jednotlivé mechanismy dohledu. Připojuji se k vám, pokud jde o nezbytnost dodržet eh, timing a konzultace, to jest, aby národní parlamenty až začnou projednávat národní návrh rozpočtu, aby měli již eh, vlastně ve spisech to, co komise vydala jako doporučení. A i když nejsme federálním státem, tak je, když jsme federálním státem, tak je důležité, aby tento časový aspekt byl respektován. Pokud je o údaje, které je třeba vzít v úvahu, je třeba postavit na roveň jak rozpočtové prvky, tak i ty skutečnosti, které souvisí s sociální dimenzí, zaměstnaností, životním prostředím, nezaměstnaností. Také si myslíme, že je důležité, a tady si nespomínám, že byste o tom hovořili ve stanovisku ke zprávě. Je třeba, aby Evropská komise zmínila metodiku, postupy, jak bude vyhodnocovat situaci v jednotlivých zemích a jak vlastně stanoví opravné kroky, které by chtěla vynucovat. Další věc, která se nám zdá důležitá, je, že stát, který se držel doporučení, přesto má problémy, by vlastně neodpovídal za důsledky, protože dodržel veškerá doporučení. A to je věc, nevím, jestli ve vaší zprávě to berete v úvahu. Já bych uvítala ještě vysvětlení, když eh, hovoříte o státu, který je na samé hranici platební neschopnosti a potřebuje určité právní záruky pro své další fungování. Tady bych uvítala vysvětlení, co do toho patří, co to znamená. A pokud je o návrh na řízení, které se týká dohledu na zeměmi, které jsou v potížích. I tady by bylo důležité mít eh, lepší definici vážných problémů, závažných problémů, které by byly definovány. Jde o, jaká jsou kritéria a co patří právě do těchto kritérií. Jinak eh, se s vámi stotožňuji v tom, že nezbytné vytvořit fond, který by umožňoval čerpat nevyužité strukturální fondy, které by byly investovány do infrastruktury a také, aby Rada ministrů mohla kromě komise zasáhnout, pokud jde o doporučení komise. Chci se vás zeptat, jaký je manévrovací prostor, který ještě existuje v jednáních mezi parlamentem radou a komisí, pokud jde o oba návrhy na řízení. A pokud eh, tam budou zapracovány povinnosti a ustanovení smlouvy, v čem vlastně má ta nová rozpočtová smlouva smysl, když to bude stejně v tom nařízení. Tady bych uvítala váš názor. Děkuji mnohokrát. Další je na řadě pan Giancarlo Giorgetti, předseda rozpočtového výboru z Itálie. Grazie, signor presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, začít několika připomínkami k evropskému semestru. Ve světle italské zkušenosti se domnívám, že je to eh, celé jistě užitečný nástroj, ale tento nástroj nevždy se kryje s realitou. Realita je taková, že eh, situace, současná situace může zcela spochybnit a rozrušit eh, plánování, eh, které si člověk připraví. V Itálii jsme připravili na jaře minulého roku program a plány, které se zcela změnily, musely být eh, zcela přepracovány. Eh, také z důvodu reakcí trhu, nejen z důvodu hrozby sankcí. Trhy vytvářejí určitý úsudek a e, to vedlo naši vládu k tomu, že musela přijmout určitá opatření. Nejedná se tedy o mm, posouzení ze strany komise, které by dalo do pohybu tyto změny. Jsou to finanční trhy, které přinášejí e, nezbytnost změn. A také mm, ratingové agentury mm, vstupují do hry a mění situaci. Itálie eh, se dala cestou eh, úspor eh, také v daňovém systému a v budoucnosti přijmeme ústavní reformu, která by umožnila zavést podmínky stabilizovaného rozpočtu, tedy v rámci toho, čemu říkáme zlaté pravidlo nebo dluhová brzda. Já bych řekl, že recept na tuto situaci je dosti jednoznačný. Ale rád bych v této souvislosti chtěl upřesňující informace ohledně nezávislého hodnotícího orgánu. Co je obsahem tohoto pojmu? Zde se hovoří o nezávislém orgánu, eh, který bude vytvořen. Eh, mohli byste mi poskytnout k této věci více informací? A dále se hovoří o finanční kázni. Pravdou je, že výzkum a vývoj eh, jsou oblastí, eh, která se musí také brát v potaz. Někdy je obtížné realizovat standardní reformy. Uvedu vám příklad. Nemyslím si, že příjmy, eh, které jsou uvedeny v souvislosti s jednotlivými úvěry, budou mít stejný dopad na různé systémy. Například anglosaský systém se velmi liší od italského systému, který se opírá o banky a mm, další podobná zařízení, jako zájemné stní orgány. Estonie, Tavi, A nyní se Estonská Tavi vás představí budou pro evropské záležitosti. Děkuji, paní předsedkyně. Před chvílí bylo uvedeno, že eh, Finsko patří k těm státům, eh, která vždy dodržovala kritéria, která jsou stanovena. Nejenom Finsko, ale také Estonsko, Lucembursko a Švédsko. Pravdou je, že Švédsko nezavedlo euro, nicméně i tyto státy, které jsem uvedl, dodržovaly tato pravidla. 4 ze 27, to je málo států. A zkušenosti těchto států ukazují, že pouze tímto způsobem je možné podnítit trvale udržitelnou politiku. A pouze tímto způsobem můžeme dosáhnout velkého růstu. E, a nemusíme platit dluhy z minulosti. Musíme být disciplinovaní, bez ohledu na to, zda jsme bohatí nebo chudí a musíme eh, vybírat daně. V Evropské unii existuje jeden stát, kde HDP je 30krát vyšší, ale mzdy jsou pouze dvakrát nebo třikrát vyšší. Je to udržitelné nikoliv. Každá eh, politika eh, se snaží o navyšování mm, mest, ale jenom velcí státníci jsou schopni říci, bohužel dnes to nejde, nebo v současné situaci to nejde. V Estonsku poslední úterý, minulý týden, jsme poskytli pomoc eh, jednomu z členského stát, z členských států. Musíme eh, myslet také na budoucí situace. Musíme podporovat strukturální reformy. V současnosti musíme začít provádět tyto strukturální reformy i v krizi. Občané jsou schopni toto pochopit, i když je situace obtížná. Každý stát je odlišný, nemůžeme naše zkušenosti přenášet stoprocentně na jiné. Ale pokud se podívám na jednotlivé státy, tak konstatuji, že pokud je rozpočet vyvážený a pokud daňový systém je jednoduchý eh, s malým počtem pravidle, pravidel, pak se danému státu daří dobře. Existuje mnoho států, které mm, si mm, zajistili úspory právě tím, že zavedli velmi jednoduchá pravidla a málo výjimek. Mnohokrát děkuji. A nyní přecházíme na Finsko. Sasi je předseda finančního výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, krize státního dluhu v Evropě je velice smutný příběh. A příčinou krize je to, že jsme měli falešné kýnzovské proroky, kteří říkali, že máme finanční krizi a proto musíme utrácet, utrácet a utrácet. Politici to psali vážně a bohužel to vedlo ke krizi. To znamená, že nesmíme poslouchat proroky a jejich rady. Musíme přiznat, že v Evropě máme dvojí problém. Za prvé, nemáme správné úrokové sazby pro jednotlivé země. Úroková sazba pro Řecko měla být už v roce 2008 nejméně 8 A já myslím, že teď se snažíme stlačit úrokové sazby dolů a to je z dlouhodobého hlediska nerozumné. Dobře, v současné chvíli nám to pomůže, ale do budoucna to může být nebezpečné. Když se podívám na to, co dělá komise, když se snaží zavést eurodluhopisy s nízkými úrokovými sazbami pro všechny země, to není realistické. Může to být naopak zdrojem morálního hazardu a může to vést k velkým problémům. A já myslím, že komise nechápe, v čem problém spočívá. Druhá věc, a to byl další návrh komise, je to, že bychom měli jít společnou evropskou ratingovou agenturu. Já si dokážu představit, že ve správní radě by byla komise a odhlasovala by velké výhody pro Řecko. my bychom takovéto agentuře věřili. Takže se musíme zpříma podívat pravdě do očí a ne si něco představovat. A druhá věc je obchodní deficit a bilanční deficit v jednotlivých zemích eurozóny. Předem nemáme žádné varovné signály a pak Evropská centrální banka dá peníze nebo převede peníze z jedné evropské země do jiných a nemáme žádné varování. A musíme najít nějaký systém, abychom v určitém okamžiku nedostali žádné platby, pokud nemáme v pořádku platební bilanci. Musíme se zamyslet nad příčinou problém eh, krize a snažit se ji vyřešit a ne za každou cenu zkoušet krizi nějakým způsobem řešit. Nicméně, návrhy, které se týkají rozpočtové kontroly a dohledu nad zeměmi s problémy, se podle mě ubírají správným směrem. Nicméně, pakt stability a růstu měl fungovat a když nefungoval, tak jsme s tím měli něco udělat. To velmi byrokratické, ale je zřejmé, že je to krok vpřed. A cílem je samozřejmě posílit stabilitu v Evropě. Eurozóně a v celé Evropě. A já myslím, že ve Finsku jsme měli výborný systém, Měli jsme rozpočtový rámec na čtyři roky a po čtyřech letech jsme se snažili zajistit, že ekonomika bude vyvážená. Ono to funguje, když plánujete dopředu a rozhodnete včas, předem, dokážete se postarat o vlastní ekonomiku. Když se podíváme na komisi, všechno je velmi byrokratické a máte také omezené zdroje, takže komise musí mít jasné priority v tom, co dělá. A například, když se podíváte na různé země, země, které nemají žádný deficit, dobře, je dobré, že se na tu zemi podíváte, proběhne diskuze mezi všemi zeměmi, ale komise pak do těch zemí moc nezasahuje. To není dobře vynaložený čas. Země, které mají nízký rating nebo rozpočtové problémy by měla komise pečlivě zvážit. Nicméně pak je tady konflikt mezi národními rozpočty a pravomocemi komise a je třeba najít správný způsob, jak ten problém vyřešit. A je velice důležité, abychom věděli, co spadá do národních pravomocí a co do evropských. A pak samozřejmě je tady řada pravidel. Je tady to pravidlo 0,5%. Jak se to počítá? Já doufám, že to nebude nekonečný příběh, pokud je o to, jaká jsou to kritéria, ale já myslím, že bychom měli alespoň zhruba vědět, kam chceme dospět a pokud někdo nesplní kritéria, musí se něco udělat. A země, které problémy nemají, mohou mít deficit 1%. Pokud se postaráte o své záležitosti, nepotřebujete velký dohled. Nicméně, jak říkám, je vždy velice dobré, že se o tom mluví a že dostaneme od komise dobrou radu, protože komise toho o ekonomice ví hodně. Dobře, děkuji, já se omlouvám. Začaly nám stávkovat hodiny. A poslední ze Slovenska, pan Sočeli, předseda finančního výboru. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice poctěn, že si mohu vyměnit názory a stanoviska k, k fiskální politice se zástupci dalších členských států. Několik informací o Slovensku. Slovensko je už dlouho jedním z členských států, který má úspěšnou hospodářskou politiku, úspěšné veřejné finance a nízkou úroveň veřejného dluhu. V posledních třech letech se však ukázalo, že krize možná Slovensko zasáhla víc než některé další členské státy, zvlášť v tom smyslu, že veřejný dluh se zdvojnásobil, přestože pořád ještě spadá pod mástrická kritéria a mimo jiné jsme také byli svědkem nárůstu deficitu. Nová vláda teď připravila program, který má za úkol konsolidovat veřejné finance. V roce 2012 změny v rozpočtu povedou k tomu, že rozpočtový deficit bude maximálně 3 Tím se také sníží veřejný dluh. Samozřejmě bude to znamenat celkem velké úspory. Můžeme také přijmout opatření, která by se to vyrovnala, aby se vylepšila konkurenceschopnost naší ekonomiky, zvlášť pokud je o fiskální opatření. To znamená, že budeme mít vyšší daně, že vyšší daně z příjmu se eh, nahradí nižším zdaněním a také musím změnit otázku našeho bankovního systému. Jde o to, jak přimět banky k tomu, aby dávali půjčky malým a středním podnikům. A myslím, že je důležité, abych tady řekl, a to je také důležité pro další členské státy, je to takzvané zlaté fiskální pravidlo. To bude zakotveno v naší ústavě, ale vyvolává to několik otázek, zejména jak to zlaté pravidlo zapracovat do ústavního textu. Už to udělalo Německo, udělalo to Švýcarsko. Do jisté míry něco takového zavedly i Spojené státy americké. Ale tyto definice jsou trošku odlišné, zejména pokud jde o množství nebo výši deficitu. Německá a švýcarská definice jsou si celkem podobné, ale já myslím, že dříve nebo později budeme nuceni přijít s jednotnější definicí tohoto zlatého pravidla pro všechny státy EU. Další otázka, která vyvstala a která bude vyžadovat určitý příspěvek z vaší strany, je to, že se nemluví jenom o monetární unii. Hodně se mluví také o fiskální unii. Někteří lidé to vidí více skepticky, ale já myslím, že bychom potřebovali nějakou definici, pokud se o to pokusíme. Už jsme se o to vlastně v Evropské unii několikrát pokusili. Také na základě harmonizace podnikové daně, systému DPH. To jsou tedy věci, před kterými stojí jak Slovensko, tak další členské státy. Já vám děkuji. Thank you very much. Děkuji. Předpo, předpokládal jsem krátké shrnutí jednotlivých eh, otázek eh, přímo pro zpravodaje. A navrhuji tedy, abych dala nejdříve slovo pro zodpovězení otázek, které jsou důležité pro jednotlivé zprávy a potom se podíváme na ty otázky, které jsou obecnější. Elisa měla některé otázky hned na začátku od francouzského kolegy. Děkuji, budu hovořit anglicky z důvodu úspory času. Zmíním se o dvou, třech věcích, které jsou specifické pro mou zprávu. Byla to zmínka o otázce reálné konvergence. Jak vytvořit podmínky pro práci se strukturálním deficitem. Já myslím, že to je skutečný problém, opravdový metodický oříšek. A bude třeba se usilovně zabývat společným vnímáním této otázky. Zřejmě makroekonomická nerovnováha, tato dimenze je novým rozměrem sixpacku. A to nám pomůže pochopit, do jaké míry působení vnitřního trhu vytváří divergentní podmínky v eurozóně a v Evropě. A stojí to za to, je třeba to pochopit. Je třeba pochopit, proč Švédsko a Nizemsko Německo a Lucembursko mají vysoké přebytky a 20 zemí má trvalý deficit. A u některých je to velmi významný deficit. Takže bude třeba se dotazovat na divergentní dopad fungování společného trhu. A daňové problémy nemohou být eh, odsunuty stranou. Dochází také k interferenci národních politik na sousedy a působíme ve společném rámci. A to je důvod, proč se snažíme v našem harmonogramu, a tady se vracím k první otázce zejména, tedy zveřejnění ročního průzkumu růstu a dalších informací předchází této informace ze strany Rady a komise. A pro jednotlivé členské státy to spadá do semestru. A následně členské státy dostávají dostatek času. A my navrhujeme změnit 15. října jako datum předložení návrhu rozpočtového plánu na 30. září, aby od 30. září do 30. října běželo období pro konzultace, dialog kdyby se komise mohla vyjádřit k plánu předloženém jednotlivými zeměmi a do 30. listopadu komise schválí stanovisko k rozpočtovému plánu a omezí se možnost automatické kritiky na dobu pouze 14 dní. Je to zveřejněno a došlo by k narušení demokracie v každém členském státě. A ten, tyto návrhy mohou projednat eh, v podrobnostech. Pokud je o tzv. Redemption Fund a stabilizační obligace, tady parlament jasně naznačil, schválil usnesení jako reakci na fiskální kompakt, kde parlament, eh, kde se parlament jednání zúčastnil pouze jako pozorovatel, nikoli jako spoluzákonodárce. A většina poslanců parlamentu, včetně největších politických skupin, zde parlament žádá komisi, aby pokračila dále v oblasti koordinace vydávání, tedy obligací, které se zabývají, které řeší státní dluh. A doprovází tedy fiskálním pak vydáváním stabilizačních obligací a příslušného Redemption Fund. Náš parlament se tímto zabýval a podporoval tato řešení, tedy v kostce. To je co možná nejpodrobnější vzhledem k časovému omezení některé otázky, které mi jsou přímo položeny, ty budou zodpovězeny později, případně mohu to probrat s poslanci, které, kteří se tím chtějí zabývat podrobněji. Pokud je o otázku paní Gerkens, tyto připomínky se týkají tedy sociálních záležitostí, životního prostředí, udržitelnosti. To patří do zprávy o ekonomické nerovnováze. Tedy snažíme se o konzistentní přístup k rozvoji Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Now we are... No krát děkuji. Teoreticky už nám teď došel čas, takže opravdu jen velmi stručné příspěvky. Děkuji. Nejdříve obecně řečeno, jednotliví řečníci vyjadřovali své mínění ohledně toho, jak by ty věci měly probíhat. Konstatujeme pouze, že Evropský parlament nemá v úmyslu si přivlastnit eh, nějaké výsady národních parlamentů. Tady jde o to, abychom na evropské úrovni z hlediska rozhodnutí, která spadají pod eh, Evropskou unii, abychom v této úrovni mm, nastolili demokratický systém. Nechceme se vměšovat do národních parlamentu. Reagoval bych na belgického kolegu, který položil konkrétní otázku ohledně mojí zprávy. Odpovídám. Za prvé, nezdílím s vámi úplně eh, vaše stanovisko, alespoň v tomto stádu, že státy, které eh, se podřídily doporučení, mm, nemohou za tuto situaci. Samozřejmě, že vlády jsou vždy vyjádřením demokracie, takže tady je určitý manévrovací prostor eh, z hlediska posuzování a z hlediska reakce na tu situaci, kterou jste popsal. Zatím jsme klíč nenašli. Za druhé, návrh um, jaké, jakéhosi zabezpečení. Tady jsme se inspirovali soukromými podniky. Shept Eleven, to je pojem, který funguje v USA. Co to má za konkrétní dopad? Je to zmrazení um, klauzulí ohledně lhůt eh, v případě platební neschopnosti. Dále je to zmrazení no, úroků a symetricky paralelně je nutné, aby věřitelé dané země se přihlásili v určité lhůtě, tak aby se mohlo zahájit vyjednávání. Víme, že eh, v Řecku eh, neexistuje dobrá znalost rozložení tohoto dluhu a to stěžuje vyjednávání. Padla zde další otázka ohledně lepší eh, definice závažných potíží. To je pojem, který vyplynul z určitého kolektivního eh, vyjednávání. Hodila by se lepší definice, ale není to jednoduché. Proto já jsem eh, do toho ehm, vložil ještě zásah rady. Definovat vážné potíže v současnosti to je velmi obtížné. Pak se položily dvě politické otázky. Manévrovací prostor. Neznám ho. Doufám, že nebude příliš malý. Ale víte, že od dob, kdy krize existuje, vyjednávání mezi radou a parlamentem jsou obtížná, protože na radě málo kdy eh, se objeví silné společné pozice. Proto předseda se snažil smířit a sloučit některé názory, zatímco parlament v této věci Eh, ne vždy, ale v této věci eh, je dosti jednotný. Jaký je smysl smlouvy? Tady budu laskavý a Mm, řekl bych, je to hlavně tedy zlaté eh, pravidlo a myslím si, že to, co je v této smlouvě, může být snadno převoditelné do evropského práva. Komise je s námi v tomto eh, smyslu zajedno. Eh, to by mělo nějakým způsobem vyjasnit právní otazníky, které tady se objevily. Oh, Dobře, já vím, že mě poslouchat nechcete, Dám slovo panu Krejnerovi, který by rád odpověděl na některé ty daňové záležitosti. Já jsem jenom chtěl něco říct, nebo odpovědět na několik otázek. První otázka se týkala střednědobých rozpočtů a programu stability. Jestli je v tom rozdíl, nebo jak ty dvě věci spolu souvisí. Já myslím, že ten střednědobý rozpočet by měl odrážet program stability. Program stability by měl být zaveden, když nějaká země potřebuje další opatření, a střednědobý rozpočet je něco, co rakouský parlament přijímá každý rok na jaře. Vždycky máme takový střednědobý výhled a rozpočet. V naší zemi projednáváme program stability. Samozřejmě ten střednědobý program musí odrážet opatření přijatá v rámci programu stability. A k té otázce na Rakousko. Naše ekonomika se zmenšila od roku 2009 o 3,8 od té doby roste. Národní deficit byl nejvyšší 4 ale to bylo 3,3 a letos to bude pod 3 Takže splníme toto kritérium Maastrichtské smlouvy. Náš program stability každý rok bude mít negativní dopad na naši ekonomiku asi 0,5 HDP každý rok. Program stability je naplánovaný až do roku 2016. Otázka na to, co je to strukturální deficit. Německý hospodářský institut vypočítal 62 různých strukturálních deficitů pro Německo. A všechno to spadá do rámce Evropské unie. A mě velmi překvapilo, že německá vláda přišla s 63., který ještě nespočítali. A rozdíl byl téměř 2% HDP. Takže otázka, co je to strukturální deficit, skutečně jasná není. A já myslím, že v současné chvíli bych to proto nebral moc vážně, to, co někdo říká o tom, jaký je váš strukturální deficit. stačí snížit DPH o 1% a přiblížíte se k tomu. Pokud je o DPH v naší zemi, třeba za litr mléka zaplatíte 10% DPH, a pokud si půjdete koupit zimní kabát, protože venku je zima, zaplatíte 20%. Ale když si půjdete koupit něco opravdu důležitého pro váš život, jako je třeba nějaký cený papír, akcie, zaplatíte a nikdo mi nebyl schopen říct, co je tak špatného na mléku a na zemním kabátě a co je tak dobrého na obcích a akcích, když jednu věc musíte danit a ty ostatní ne. Pokud nemluvíme o daňových únicích, a to je otázka. Spousta lidí říká, dobře, je dobré, když všichni máme různé daně, soutěžíme z hlediska nízkých daní. Pro koho ty nízké daně ale jsou? Jenom pro, těch, pro to nejbohatší procento nebo 10% podniků, které tak, se tak mohou vyhnout vnitrostátním daním. Má to též pro 1% osob, které se chtějí vyhnout národním daním. A otázka zní, jestli chceme něco dobrého pro ty hodně bohaté, a nebo jestli máme něco udělat nebo proto, aby zaplatili spravedlivý díl. Děkuji vám. Dobře. Já teď mám dvě minuty na těch zbývajících 300 otázek. Řeknu jen pár věcí, které vyvstaly. Za prvé, několik lidí zmínilo růst a konkurenceschopnost a dokončení jednotného trhu. A já si myslím, že je nutné poukázat na to, že máme sérii soubor 20 opatření, která ta, tento parlament projednává. Tři projednává náš výbor, týká se to rizikového kapitálu a Fondu pro sociální investice, ale 18 dalších opatření se týká dokončení jednotného trhu. A to všechno se bude zrychlovat. Také bych připomněla, že jsou tady zmínky o konkurenceschopnosti, o jednotném trhu v šesti balíčku, v minismlouvě a v Europaktu Plus. A většina z těch věcí zašla z tohoto parlamentu. Projektové dluhopisy se plánují, samozřejmě jde o to, že chceme vyvážit EIB, EIB nebo rozpočet EU, jde o to, kolik je tam peněz a snažíme se to prosadit co nejrychleji. Já myslím, že tento parlament na sebe musí vzít odpovědnost za to, že to bude daň z finančních transakcí a ne z finanční činnosti, protože tomuto parlamentu na tom hodně záleželo, s tím, že jsme se snažili zabít dvě mouchy jednou ranou jednak získat prostředky a jednak zabránit činnostem, které se nám nelíbí. A je možné, že v průběhu času to vyzraje a stane se z toho něco, co spíš zahrnuje ten aspekt těch činností. Uvidíme, jak to bude postupovat. Někdo říkal, že nemáme dost finančních nebo nařízení pro finanční služby. Já se zabývám 29 opatřeními. Myslím si, že toho mám docela plné ruce práce. Je tam řada věcí, včetně toho, jak koordinovat makropolitiku, což spadá do směrnice o kapitálových požadavcích a po toto nařízení. A to by mělo vyřešit takové věci jako ten irský problém, svap těch bublin nebo nestabilitu systému. A samozřejmě potřebujeme společná pravidla, to by nám hodně pomohlo. A já myslím, že se musím vrátit k otázce hospodářského dialogu a také poukázat na to, že jak Maďarsko, tak Belgie souhlasili s tím, že přijdou do výboru. Já říkám souhlasili, protože my můžeme pozvat a oni si mohou rozhodnout, jestli přijdou nebo ne. Není to předvolání, je to příležitost vysvětlit. Oni především nesouhlasí s rozhodnutím komise a takovýmto způsobem mohou získat publicitu nebo mohou vysvětlit, co dělají pro to, aby se ty věci vyřešily. A jde mimo jiné o to, aby si získali podporu veřejnosti a ta je nutná panevropským způsobem, protože v té šlamatice jsme všichni společně, všichni za to platíme a proto je opravdu nutné, abyste si získali kolektivní podporu evropské společnosti, stejně jako jednotlivých členských států. A poslední věc, kterou bych ráda řekla, a mluvil o tom už finský kolega, o úrokových sazbách. Já velice dobře chápu ten argument morálního hazardu, ale ti, kdo mají takové programy, se domnívají, že platí dosti vysokou cenu, takže nemá smysl zavádět trestající úrokové sazby, když tu krizi jenom prodlužujeme a nedosáhneme oživení. Když se podíváme na ten program pro Řecko, když řekneme, že 120% je udržitelný limit, k tomu dospějeme až za 8 let. A splátky dluhu to, aby úroky a zpátky dluh byly užitelné, je velice důležitá věc. Pokud je o eurodluhopisy, tyto věci se dají udělat omezeným způsobem, který přinese sebou kázeň a to sebou také přinese, pokud se dostaneme ještě do druhého kola, pokud bude krátkodobý dluhopis, budeme schopni řešit i otázky morálního rizika a kázně. Takže to je celá řada z věcí, před kterými teď stojíme a ke kterým připravujeme zprávy. A já myslím, že jedna velice dobrá věc, která tu zazněla v této debatě, bylo to, že v řadě ohledů potřebujeme víc Evropy, ale musíme se postarat o to, že ji budeme mít včas. A to platí pro celou řadu opatření. To je z mé strany vše, je toho ještě mnohem víc. Připomínám vám, že za okamžik 7 hodin bude výdělně poslanců večeře tam bude mít vystoupení Martin Schulz a zítra ráno v 9 hodin budeme mít plenární zasedání v tomto sále o smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě ekonomické a monetární unii. Jak dál? A do značné míry navážeme na dnešní diskuzi. Mnohokrát vám děkuji a děkuji tlumočníkům za to, že s námi zůstali o několik minut dále. If, if you want to hang around and be shown where the members' dining room is. Pokud někdo potřebuje, abychom vám ukázali, kde ta jídelna je, tak se o to postaráme.